Voilà, chers amis, nous allons reprendre euh, nos travaux. Vážení přátelé, budeme pokračovat. Zakončili jsme zasedání eh, koordinátorů. Musíte se spokojit se mnou jako předsedajícím, protože všichni ostatní, kteří byli na seznamu, se eh, omluvili, takže budeme teď tady společně trpět. A eh, pustíme se do toho. Budeme pokračovat v práci bodem 11, který se týká financování v oblasti změny klimatu, princip adicionality. Vyslechneme si prezentaci studie o principu adicionality v oblasti financování u změny klimatu. Náš výbor si tuto studii objednal v rámci jednání o návrhu DCI. Otázka je velice jednoduchá. Má klimatická změna nějak doplnit náš cíl 0,7 rozvojové pomoci z hrubého národního důchodu. Na, tomto zás, na této zásadě se všichni shodnou, ale není to tak úplně jednoduché, protože řada činností souvisejících se změnou klimatu může být chápána jako směřována na rozvoj a tedy slučitelná s oficiální rozvojovou pomocí. Klimatická změna sebou nese různé akutní potřeby a jak tedy zajistit, že financování v oblasti změny klimatu nespolkne většinu peněz, které by měly být určeny na další rozvojové cíle, jako je vzdělávání nebo zdravotnictví. Chtěl bych přivítat paní Irene Knoke, která je výzkumnicí v německém ústavu Südwind Eh, který je tady v parlamentu dobře známý. Eh, ten váš ústav se podělí na řadě studií eh, a pokusíte se tedy pro nás osvětlit tuto záležitost a já vám již předem děkuji za to, že jste přijala naše pozvání, i když to bylo trochu narychlo. A můžete nám tedy vysvětlit, o co v této oblasti jde. Děkuji, děkuji vám za pozvání a děkuji za možnost prezentovat zde tuto studii. Nemám příliš mnoho času a proto ten první slide proběhnu rychle. Asi většina z vás ten kontext zná. Eh, dohoda z Kodaně potvrdila, pak to potvrdila i dohoda z Cancúnu, eh, jaké bude financování, které je naplánováno do roku 2012. Bylo to 30 miliard amerických dolarů pro období 2010 až 2012. A co je důležitější, toto financování by se mělo navýšit a od roku 2020 dále bylo dohodnuto eh, vlastně, že to financování by mělo být na úrovni 100 miliard dolarů ročně, které tady budou určeny na financování v oblasti změny klimatu v rozvojových zemích. Toto financování by mělo být nové a doplňkové nové v tom smyslu, že eh, je jiné než to předchozí financování a doplňkové eh, k stávajícímu financování na rozvojové cíle. Bohužel zatím neexistuje zatím nějaká mezinárodní definice, takže mnoho eh, zemí eh, vlastně využívá ty eh, finance na změnu klimatu z jiných zdrojů. Dále ty rozvojové cíle, to je dosti vágní formulace. To financování by mělo pocházet z řady zdrojů veřejných, soukromých, bilaterálních, multilaterálních, včetně alternativních zdrojů financování. Takto to bylo eh, úmyslně eh, uvedeno v dohodě, takto široce, aby bylo možné dosáhnout toho cíle 100 miliard dolarů. Asi víte, jaké jsou potřeby financování rozvoje. Asi všichni víte, že jsme ještě daleko od toho cíle 0,7 ale tento cíl samozřejmě není zastaralý. Eh, protože tady se objevují další úkoly související se změnou klimatu a je to i v souvislosti s rozvojovými cíly milénia, takže jak všechny e, definice by se měly stále držet té myšlenky cíle 0,7 Pokud jde o financování změn klimatu, tak ty e, odhady jsou velice různorodé, jak vidíte z těch čísel. E, ta čísla nejsou Moje pochází od příslušných organizací, jako je Světová banka nebo samotná Evropská unie, takže myslím, že je můžeme považovat za v celku důvěryhodné. A jak vidíte z těchto čísel, eh, to číslo 100 miliard dolarů je spíše na tom eh, nižším stupni té škály eh, těch potřeb financování pro odstraňování a zmírňování efektu změny klimatu. No, to je také důležité, když se hovoří o adicionalitě a o zdrojích, to znamená, odkud by ty peníze měly přijít. Na druhé straně, jak už jsem říkala, klimatické změny vlastně eh, podkopávají cíle snižování chudoby i rozvojové cíle tisíciletí a zároveň eh, řešení zranitelných oblastí je chápáno jako významný prostředek, jak bojovat i proti klimatickým změnám. Například je třeba posilovat odolnost, zvyšovat eh, kapacity, schopnosti. To všechno by mohlo přispět i k boji proti změnám klimatu. klimatu. Takže to, ten rozvoj a změna klimatu jsou poměrně úzce provázány. Pokud jde o nějaké překrývání, zejména pokud jde o adaptační opatření. Vidíte, že jsou významné zeměpisné priority, například řada chudých zemí, e, které jsou tradičními rozvojovými partnery EU, jsou zároveň i nejzranitelnější vůči e, změnám klimatu. Existují i odvětvové priority, jsou to odvětví, e, která jsou zvláště relevantní, pokud jde o bezpečnost potravin nebo Eh, snižování chudoby. Jedná se prostě o zemědělství, zabezpečování čistoty vody. To všechno jsou oblasti, které jsou vysoce relevantní pro činnosti eh, související s přizpůsobením se klimatickým změnám. Nicméně činnosti související se změnou klimatu nemusí mít vždy ten nejvyšší potenciální dopad na snižování chudoby. Také se ukázalo, že je možné provádět změny v odvětvových a zeměpisných výdajích, pokud se budou ty prostředky přidělovat výhradně podle těch adaptačních potřeb. Je tady velké riziko potom odchýlení jak od těch priorit zeměpisných, tak od těch priorit odvětvových. A proto ta otázka adicionality je tak důležitá. Pokud tedy o zmírování účinku, jsou tady vysok, je tady vysoký potenciál pro eh, synergie v oblasti například eh, dodávek eh, energie nebo no, hospodaření se zdroji, ale já mám pocit, že tady je mnohem větší nebezpečí právě toho odchýlení, protože v těch nově se rozvíjejících hospodářstvích jsou potřebné poměrně vysoké částky protože tyto země eh, začaly mnohem více přispívat eh, k produkci emisí. Takže může dojít právě k tomu odchýlení prostředků od těch eh, chudých zemí. A řada investic nemá bezprostřední účinek eh, na hlavní cíle rozvojové pomoci. Eh, spíše jsou to akce, které budou mít dlouhodobý účinek, takže ty potřeby mohou být poměrně vysoké. To znamená, jak u toho přizpůsobení, tak u toho zmírnění je třeba vlastně eh, zapracovat ty příslušné eh, činnosti, jak klimatické, tak rozvojové, aby se zvýšila celková efektivita a účinnost těchto činností. Ale samozřejmě zásadní je právě adicionalita eh, těch prostředků na klimatické změny. V té studii jsem se pokusila zaměřit se na různé varianty, jak by se mohla definovat ta adicionalita. Především pro měření adicionality potřebujeme nějaké základní měřítko, s nímž budeme tu adicionalitu srovnávat. Eh, varianta jedna, že by to byl právě ten cíl 0,7 to znamená 7,7 plus. A to je, myslím, taková nejzjem, nejzřejmější varianta, protože ten cíl 0,7 je dlouhodobým, dlouhodobě dohodnutým cílem. Druhá možnost je srovnávat to se současnou úrovní financování. V roce 2000, v rok 2009 se často používá jako to základní e, měřítko, protože to je přes, před kodaňskou dohodou. To znamená, že jakékoliv financování, e, které je tedy vyšší než ta úroveň z roku 2009, by ehm, bylo chápáno jako doplňkové. Výhodou této varianty je, že je technicky proveditelná především pro všechny členy eh, OECD a taky EU, protože tyto země už eh, vlastně podávají eh, výkazy o svých ehm, vyšších financování klimatických změn pro OECD. Nicméně je tady zase riziko odchylky od rozvojových eh, finančních prostředků, protože je poměrně jednoduché ty finanční závazky jakoby přemístit někam jinam, spíše než aby se ty finanční příspěvky zvyšovaly. Podíváte-li se na případ Německa, který já znám nejlépe, tak eh, pouze velice málo financování na změny klimatu bylo eh, vlastně eh, přičleněno navíc. Nejedná se většinou o nové a doplňkové financování, ale spíše o fondy přesměrované od jinut. Další eh, možnost je nastavit jako srovnání ty dárce, organizace, které, kteří eh, vlastně začali poskytovat ty finanční prostředky eh, dříve, to znamená, můžeme je použít jako měřítko pro srovnání se současnou situací, ale tahle varianta asi není příliš pravděpodobná. Pak je tady další varianta, to je ta varianta číslo 3, eh, která do značné míry se snaží odstranit riziko odchýlení od oficiální rozvojové pomoci bylo by možné dvojí započítávání, pravděpodobně pouze do určité míry. To znamená, že to klimatické financování se může započítávat jako financování na, skutečně určené tedy na změnu klimatu. A pak eh, je třeba zajistit, aby se to odlišilo od toho rozvojového financování, že ta rozvojová pomoc vlastně bude narůstat nad rámec toho, jak narůstá financování změny klimatu. Pak je tady možné také eh, určit eh, procento eh, toho financování změny klimatu v rámci ODA, tedy té oficiální rozvojové pomoci, ale to záleží na tom, jestli takovéto dvojí započítávání bude umožněno čtyřka a pětka, to by odstranilo riziko dvojího započítávání, protože se tam úplně odděluje ta oficiální rozvojová pomoc od klimatického financování. Eh, jednak možnost je, to je ta čtyřka, že by se vůbec nezapočítávala ODA jako financování změn klimatu. Tam je ale problém ten, že eh, to možná nebude příliš politicky přijatelné, zvláště pro ty země, které jsou velice daleko od toho cíle 0,7 a ta varianta číslo 5 by znamenala, že se budou započítávat pouze nové zdroje, jako to financování změny klimatu, takže tam by bylo spíše eh, oddělení eh, z hlediska zdrojů než směrování těch finančních prostředků. Já jsem se snažila tedy eh, ohodnotit ty jednotlivé varianty, což není úplně jednoduché, protože je třeba zohlednit eh, všechna ta zmiňovaná kritéria, tak jak je vidíte v tabulce. Jsou, je tam třeba posoudit jak odborné, tak politické aspekty. A jak vidíte z té tabulky, nedá se říct, že by tam byla nějaká varianta, která by nějak hodně bodovala u všech kritérií třeba tam je ta varianta jedna, kde je mm, eh, hodně bodů týkající se neodchylování a technické proveditelnosti a integrace, ale zase tam je velice eh, nízké bodování u politické přijatelnosti, ale z mého hlediska ta varianta jedna je z etického pohledu asi jedinou přijatelnou variantou a myslím, že tedy ta definice by se měla ubírat právě tímto směrem. Pokud se ale podíváme na klíčový bod eh, té politické přijatelnosti, tak vidíte, že třeba tam je hodně bodování u té druhé varianty, ale tam je zase poměrně velké riziko toho eh, odchýlení prostředků. Je to složité. Eh, asi žádná společná definice by nesplnila všechna kritéria uvedená v tabulce. A já se tedy v další fázi pokusím o propojení varianty 1 a varianty 2, tak aby ta varianta 1 byla z politického hlediska přijatelnější. Ale než se k tomu dostanu, ještě bych chtěla pohovořit o vykazování adicionality v rámci EU a jejich členských států. EU přijala kroky pro to, aby našla společnou definici do roku 2013. Komise požádala všechny členské státy, aby řekly, jaké jsou jejich úrovně eh, financování klimatu a jaké jsou jejich definice adicionality. Tady vidíte výsledek, vidíte, že je poměrně různorodý, takže Zdá se, že se tady používá eh, v členských státech hodně různých definicí. Eh, těch devět zemí, které představují modré pole, eh, tak tam je vlastně doplnění k financování na klimat v konkrétním srovnávacím roce. To odpovídá víceméně variantě číslo dvě a ty vykazující členské státy tam sami vlastně si určí ten srovnávací rok, přičemž většina členských států používá jako ten referenční rok buď eh, rok 2009 nebo 2010. To červené pole to je doplnění k výdajům eh, na oficiální rozvojovou pomoc. To odpovídá zhruba variantě číslo 3 ale podle komise to není eh, úplně dokladem navýšení eh, ODA. Takže u těch sedmi eh, států je riziko odchýlení těch prostředků poměrně vysoké. Oni to vlastně berou jako doplněk k ODA v nominálních hodnotách, ale pokud se hodně zroste to financování změn klimatu, to mohlo by to být na úkor té oficiální rozvojové pomoci. To zelené pole, eh, to je tedy doplněk k ODA v podílu na hrubém národním důchodu. Eh, tady je tedy eh, možnost, že ta země si uvede svůj vlastní podíl, ne přímo těch 0,7 eh, Státy, které použili tuto verzi, ale všechny použili ten cíl 0,7 někdy byly i výše. Dovedete si představit, jaké země to jsou. Jsou to ty země, které už skutečně dosáhly toho cíle 0,7 a poslední pole, to jsou jiné definice. U těchto osmi zemí je celá škála různých definicí, i když tři z těchto osmi zemí lze srovnat s, těm, s tím červeným polem, ale tyto země výslovně uvedly, že hodlají postupovat pouze formou navýšení ODA je možné eh, získat podrobnější eh, seznam těch zemí s uvedením jejich definicí v té studii, kterou si můžete vzít u vchodu do sálu na stole. Um, Jak je možné zajistit adicionalitu, myslím, že klíčovým bodem je, aby nedošlo k odklonění a to vzestupné pořadí musí být povinné a mělo by být více, tedy závazku vůči právě vzestupnému pořadí, tak aby prostředky ze závazku na rozvoj nebyly odchylovány, odkláněny. A právě ty zdroje financování jsou pozorněji sledovány partnery oproti tedy cílu 0,7%. To je alespoň můj, můj dojem. A veškeré definice by měly také obsahovat ten cíl 0,7 ale samozřejmě je třeba také zvýšit politickou přijatelnost. A já se obávám, že to bude možné pouze pokud dvojí započítávání bude povoleno alespoň na omezenou dobu. A pokud budete vycházet ze status quo jako východiska pro postupné snižování dvojího započítávání, tak v roce 2010 členské státy odhadují 12 oficiální rozvoje pomoci, která bude určena na smírňování dopadů klimatických změn. Takže tato částka byla dvakrát započtena jako rozvojová pomoc a financování změn klimatu. A pokud to považujete za východisko, tak je možno říci, že současně je třeba se držet 12-bodového akčního plánu, kde by se tedy podařilo překročit těch 0,7 HDP. A tato definice by tedy potom prozatím omezovala prostředky, které mohou být dvakrát započteny na přizpůsobení se tedy u rozvoje pomoci na 7%. A tato hranice by měla být pevná, neměla by být navyšována na 7%. A dochází k překryvu adaptace a rozvojových cílů a podle mého názoru to procento na snižování by mělo být eh, také 7%, což by znamenalo, že v prvním roce dojde k mírnému poklesu dvojího započítávání na 14% dohromady. A tam by také mělo postupně docházet k poklesu, takže by to vlastně vedlo k 12-bodovému akčnímu plánu. Možná to bude nakonec méně než 12 bodů. Pan předseda, promiňte prosím, mám otázku týkající se pochopení celé problematiky. Eh, vous avez dit en 2010, Říkáte, že v roce 2010 12 prostředků bylo určeno na cíl snížení dopadu a 12 na adaptační cíle. Takže dohromady 24 Nikoli 7 na adaptaci a 12% na snížení dopadu. Takže dohromady 19%. A návrh nyní je 7 a 7. 7% snižování, 7% adaptace, aby ten podíl byl vyvážený. Dohromady 14%. Děkuji, myslím, že to upřesní bylo důležité, říká pan předseda. Ale tato úroveň by měla postupně klesat a ideálem by bylo mít eh, 0,7 přes tedy 0,7% HDP, to znamená, že by to byla ta alternativa číslo jedna a tato definice by měla být splněna tedy do roku 2020 nejpozději. To tedy nebylo jádrem studie, ale odkud by měly tyto prostředky tedy pramenit? A samozřejmě je tu celá škála zdrojů financování, jak už jsem uvedla, na první průsvice, bilaterální, multilaterální zdroje, soukromé, veřejné, všechny byly zkoumány v jednotlivých studiích, abychom vyhodnotili možnosti nárůstu. A dospěli jsme tedy k závěru, že je to náročné, ale splnitelné z hlediska Evropské komise. Došlo by tedy k závazku na úrovni 100 miliard dolarů a bylo by to možné také skrze nové formy investic, tedy novátorské finanční nástroje, které by se neomezovaly pouze na financování klimatických změn či rozvojových cílů. Takže pokud hovoříme o prostředcích které by byly získané například na základě daně z finančních transakcí, tak to komunita rozvojová i komunita, která se zajímá o klimatické změny, by chtěli mít na tom také samozřejmě podíl. Je tu také obecná zásada financování výdajů vlád z eh, výnosu daní a to by samozřejmě neumožňovalo o předem alokovat eh, výnosy z daní a nejvyšší podíl mají přece jen v současnosti daňové výnosy, kde existuje tato obecná zásada, ale pro ekologické účely dochází tedy k alokaci zdrojů dopředu. Takže bylo by to proveditelné kdyby právě byl takovýto vysoký potenciál daňových příjmů a vlastně souběžně mít eh, závazek eh, na úrovni 0,7 Takže zdroje vysokého potenciálu, které byly definovány Evropskou komisí, jsou například stabilizace trhu s eh, povolenkami, tedy stabilizace systému ETS. Bylo by to samozřejmě efektivnější, kdyby se EU e, zavázala ke snížení o 30% a ne 20%. To by doš- vedlo ke stabilizaci cen a earmarking by měl být výraznější, členské státy by se neměly zavazovat ke vydávání 50%, ale měly by také stanovit minimální úroveň 25% pro mezinárodní klimatické změny. Zatím se hovoří pouze o tom, že třeba vydává prostředky na klimatické změny a na aktivity s tím související a není žádný odkaz na mezinárodní financování. Tedy ta úroveň minimálně 25% by měla být stanovena a měla by být navýšena pokud možno do budoucnosti. A potom je tu návrh eh, tedy FTT, letecké daně, karbonové daně, odstran, odstranění dotací na uhlík, to je další, eh, další prostředek, jak docílit eh, pákového efektu. A vlastně takto bychom se dostali k karbonové daně, která by, kde by se danilo tedy nevhodné negativní chování či přístupy. Jak mají být ty prostředky usměrňovány, je velmi pozitivní, že návrhy MFF a DCI uznávají významnost eh, změn v oblasti klimatických, tedy činnosti v oblasti klimatických změn a Největší nárůst u nástrojů DCI je u tematického nástroje pro klimatické změny. Je tu další tematický nástroj udržitelné zdroje energie. A také bylo uvedeno, že dohromady 50 nově eh, tedy vytváření programů pro veřejné statky také spadají do DCI a měly by být vydávány na klimatické změny a environmentální cíle. A potom je tu mainstreaming v rámci zeměpisných programů, takže je to velmi eh, pozitivní. Vytváří to velmi kvalitní předpoklady pro integraci klimatických aktivit do rozvojových programů. Ale některé problémy přetrvávají. Za prvé, prostředky pro klimatické aktivity narůstají více než celkový rozpočet a dle mého názoru to znamená, že ten cíl nebyl splněn. A když se podíváte na návrh současné DCI, tak eh, došlo tedy k, té, k navýšení většímu u oficiální eh, rozvojové pomoci. Druhý bod zásada neodklánění by měla být eh, důležitá vzhledem k dalším průřezovým otázkám, protože realizace by v tematických pro- programech mohla být upozaděna. A pokud jde o otázky genderové, kdy tyto otázky jsou nadále relevantní, ale pokud hovoříte o demokratickém rozvoji, některé průřezové otázky mohou být upozaděny. Adicionalita není jasně defi- definovaná v DCI. Pokyny by měly být zařazeny do DCI, aby byla adicionalita zajištěna. A jeden pokyn by mohl být pro zajištění adicionality a financování klimatické klimatických aktivit DCI by neměla narůstat více, než eh, je nárůst u DCI v absolutních číslech. A tady by bylo možné uplatnit vlastní benchmark pro DCI. Tedy poslední bod. Financování se bude více soustředovat na nejméně rozvinuté země a klimatické aktivity v rámci zeměpisného nástroje by měly být soustředěny na adaptaci a ne na smírnění dopadu a měl by být zaveden benchmark na vyrovnat tedy snižování dopadu a adaptaci a to by vlastně vedlo k většímu eh, přílivu peněz do oblasti adaptace. A není doporučení Tady vlastně opakujeme to, co jsme uvedli. EU by měla postoupit dále, pokud je o definici adicionality, ale v současnosti to vlastně není možné z hlediska velké diverzity definic. A pokud je o současný postup v oblasti reportingu, tam by členské státy EU byly znevýhodněny, protože předpokládám, že jakákoliv společná definice by byla poměrně ambiciozní na úrovni EU ve srovnání s jinými zeměmi. Avšak domnívám se současně, že by to mohlo získat přízeň pro EU mezi rozvojovými zeměmi, protože to znamená vysokou míru, míru transparentnosti a ambicí. A Takto by to mohlo vyvolat tlak na další země, aby se přizpůsobili, protože my potřebujeme mezinárodně dohodnutou definici. A tady by měla být EU v popředí. Jakákoliv definice by se měla držet 12 bodové akčního plánu na 0,7%. To by mělo být asi revidováno, protože prvotní průběžný cíl byl nedosažen s řadou zemí. A to už jsem uvedla, definice by se měly držet cíl 27%, umožnit dvojí započítání do určité míry na omezenou dobu a dospět k novému záměru kde bychom dosahovali 0, více než 0,7 v roce 2020. A jak už jsem řekla, povolit dvojí započítání na omezenou dobu. Pouze pokud bude dosaženo tedy těch cílů v, v oblasti oficiální rozvojové pomoci. A toto snad vynecháme, protože to nesouvisí s naším cílem. Ale pokud je o e, doporučení týkající se víceletého finančního rámce a DCI, je lehké o tom mluvit, ale těžko se to realizuje. Víceletý finanční rámec by měl poskytovat větší objem prostředků pro financování klimatických změn. A jak řekl jeden německý básník, chovám v hrudi dvě duše – a financování je velmi důležité, ale úzce souvisí s rozvojovým financováním. A potřebujeme obojí. A financování klimatu nemůže být na úkor rozvojových cílů. A DCI by mělo jasně definovat adicionalitu, tak jak jsem o tom již hovořila, a tyto pokyny adicionality by měly souviset také s rozvojovými aktivitami a nemělo by dojít k celkovému nárůstu financování. DCI. A také by mohlo dojít k vytvoření rovnováhy mezi snížením dopadu a adaptací a důraz měl být na adaptaci. A ten benchmark měl být dvě třetiny pro adaptaci, jedna třetina pro, pro snížení dopadu. A to se týká zejména nejméně rozvinutých zemí. A tady adaptace je důležitější než snižování dopadu. A v neposlední řadě je třeba také zajistit, že středně příjmové země nejsou vynechány z veřejného financování u klimatických změn, protože teď dochází k jejich vyřazení v rámci DCI. Potřebují také zdroje a možná oddělený nástroj podle kapitoly 4, kde středně příjmové země, které jsou velmi významné v klimatické diskusi, aby tyto země měly přístup k veřejným zdrojům jak z hlediska adaptace, tak také snižování dopadu. To je ústřední bod. Netýká se to vlastně DCI, ale zejména MFF. A to je všechno. Děkuji. Merci infiniment, Madame Knock. Je suis sûr Děkuji mnohokrát, paní eh, Knoke. Eh, určitě tato vaše mimořádně zajímavá prezentace Eh, vyvolal i mnoho otázek. Já sám mám několik otázky, ale nejprve se zeptám kolegů v sále, zda mají nějaké dotazy. Připomínám jenom, že náš výbor je velice vyvážen z hlediska eh, zastoupení pohlaví. Před příchodem paní Štrifler jsme tady byli čtyři muži a čtyři ženy. Takže vidíte, že my jsme se dobře připravili. Kdo chce položit první otázku? Paní Sargentini. Thank you. Děkuji vám. Jak jsem poslouchala a přečetla si také závěry ve vaší zprávě, tak mě napadá jedna otázka a to je, jak toho dosáhnout. Já pocházím z Nizozemska a opět se tento víkend zahájila diskuse o tom, eh, zda je užitečná rozvojová pomoc a jistě se to snížilo z 0,8 na 0,7 z našeho rozpočtu, takže se nacházíme uprostřed hospodářské krize a diskutujeme o pomoci a vy se opíráte o oficiální rozvojovou pomoc jako zásadu. To se mi líbí, jistě, to my zde vítáme. My rozhodně nechceme nějak spochybňovat ODA, ale jde o to, zda je to pomoc zemi A nebo B, když někdo pošle eh, dopis na OECD nebo na výbor, tak ale jak v takovéto atmosféře v současnosti budeme přesvědčovat, že potřebujeme obdobný systém pro financování změn eh, klimatu, jako je ODA. My si musíme zodpovědět tuto otázku, protože pokud chceme usilovat v tomto směru, Evropská unie by měla působit příkladem pro zbytek světa, potom si musíme odpovědět eh, na tuto otázku, jak o tom přesvědčit eh, lidi. A eh, pod ODA tedy může být takovým příkladem druhého typu financování. Chcete odpovědět hned? Euh, Mikrofon. Omlouvám se. Ano, jistě, to je úplně nejobtížnější otázka, kterou můžete položit. Vím, že je to velice těžké, ale na druhé straně se domnívám, i když eh, nevím, eh, jak je to ve všech členských státech EU a eh, Nizozemsko patří k těm zemím, které dosáhly toho cíle 0,7 když se někde snižuje toto financování, například v Německu. Pokud vím, ne, ale DCI se také snižuje, tak přes to eh, s, eh, momentálně u ODA u nás nedosahuje eh, toho cíle 0,7, ale je to zásadní otázku. Já na tuto otázku nemám žádnou odpověď. E, vzhledem k financování změn klimatu, jak jsem o tom hovořila, tak se domnívám, že tato oblast se rychle rozvíjí. A e, mezinárodní společenství sleduje, jak budeme postupovat, jak můžeme definovat e, doplňkovost, jak zajistíme nové financování, jak byla vytvořena poradní skupina při OSN. Jsou tu různé varianty, jak navýšit 100 miliard dolarů. A tyto možnosti byly podrobeny analýze, ale samozřejmě ta základní otázka se týká realizace zda to vůbec bude možné. Mnoha z těchto opatření si opravdu vyžádají eh, realizaci v mezinárodním měřítku, když se hovoří o eh, daní z finančních transakcí, tak eh, se říká, že bude možné ji zavést jenom za předpokladu zavedení v mezinárodním měřítku. A Tady z, eh, je odpor eh, Britů, ale také se tvrdí, že by to bylo možné v omezené míře, nebo také ETS, eh, systém obchodování s emisemi, je dalším příkladem. Průmysl bude proti, bude tvrdit, že to je to nejhorší, co se může stát pro evropský průmysl, ale nakonec Eh, například uhlíková daň. Tady je eh, možnost určitých inovací a eh, já se domnívám, že z toho může být i určitá výhoda. Já bych volala po politické vůli a po odvaze. Vlastně jde o tu odvahu. Já působím ve stejné oblasti jako vy a vím, jak obtížné je přesvědčovat ostatní lidi. Uh, a zažívám to. Také vím, že tu jsou pochybnosti, jak se v Evropské unii eh, vynakládá rozvojová pomoc, jak se hodně opírá o soukromé zdroje, ale já se domnívám, že jediné, co můžeme dělat, je eh, vytvářet co největší tlak a přicházet stále se stejnými otázkami. Já vím, že vám nemohu dát žádnou radu, jak se můžete zítra obrátit na svého ministra financí a jak byste mohla argumentovat. Děkuji. Máme trochu časové omezení, protože pan Serencen musí eh, odejít v 11.50. Už máme spoždění a proto tedy navrhuji, abychom položili otázky unblock pan Neuser, potom paní de Kaiser a potom vás poprosím o co nejstručnější odpověď a nevím, jestli i komise chce vystoupit ještě před vaší závěrečnou odpovědí nebo předtím, potom. Dobře. Takže komise chce mít poslední slovo. Pan Neuser. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji za představení této studie jasně ukazuje, že potřebujeme doplňkové prostředky na ochranu klimatu ale vy jste nás seznámila s veškerými možnými aspekty a já jsem člověk, který se snaží k tomu přistupovat prakticky, takže eh, pro mě byla tato prezentace upřímně řečeno příliš komplikovaná. Situace je relativně jednoduchá, máme cíl 0,7%, mnohé země ho nedosahují a já se domnívám, že to je první krok a všechno ostatní jsou doplňkové prostředky. Ty varianty, ty obce, které jste naznačovala, Například, že bychom eh, na určitou dobu mohli povolit dvojí započítávání. To jsou všechno varianty, eh, které přijmou členské státy s velkou radostí, protože jim to dává manévrovací prostor a budou se moci odklonit od eh, skutečného cíle. Já bych byl raději, kdybychom řekli, máme cíl 0,7% a musíme udělat něco víc pro ochranu klimatu a všechno ostatní se prostě prostě musí na to vynaložit. Bylo by zajímavé, jak eh, od roku 2020 eh, se eh, má rozdělit ta částka 100 miliard dolarů, která se má vynaložit. To je rozhodující. Děkuji, Veronik. Děkuji, Charlesy. Já jsem s velkým zájmem si vyslechla vaši prezentaci, která byla velice eh, bohatá na informace, ale trochu jako Norbert eh, mám pocit, že eh, hovoříte o politické vůli, politické odvaze. Vzhledem k tomu, jaká jsou omezení současného hospodářství členských států, které mají nůž na krku, pokud jde o rozpočet, tak eh, já mám pocit, že to není ani tolik otázka politické vůle, ale spíše přeškrcení těchto států. A jakmile tady máme ten cíl 0,7 a jestliže je třeba ještě víc peněz, další peníze na eh, změny klimatu, a vy máte tedy na straně 13 různé eh, varianty, prostě vždycky to znamená, ale každá ta varianta více peněz a otázkou tedy je, kde se ty peníze mají vzít vy jste trochu se o tom zmínila eh, na začátku, když jste mluvila o daně z finančních transakcí. Samozřejmě to ale nebude tak jednoduché. Hodně se diskutuje o vlastních zdrojích, ale ta zásadní otázka je, kde se ty peníze vezmou. Ta politická přijatelnost bude na tom záviset. Všechno bude záviset na tom, zda se podaří vůbec najít finanční zdroje, protože tak jako tak to jsou peníze navíc. Myslím, že diskuse o finančních eh, zdrojích by možná byla uh, užitečnější, než volat jen po politické odvaze státu. Děkuji, to byly velice relevantní poznámky a prosím tedy, abyste zareagovala. La Komise chce vystoupit až po uh, paní Knoke. Yes, it's true. Uh... Ano, je to pravda. Zásadní otázka, kde vzít peníze na financování, eh, nebyla tím hlavním předmětem. Já jsem se toho jenom dotkla a eh, opírala jsem se o zprávě o zprávu Evropské komise a také jsem se o tom zmiňovala v té prezentaci, že Evropská komise provádí analýzu, odkud by bylo možné zajistit tyto finanční prostředky a dospěla k závěru, že je to velká výzva, ale že to přesto možné je. A největší zdroje by byly eh, z systému obchodování s emisními povolenkami. a možná také zavedení daně z finančních transakcí a také se snižování eh, podpor a potom z uhlíkových daní. Takže možnosti tady jsou, jsou známy komisi a komise je uvedla v určitém seznamu, takže teď jde o otázku eh, realizace, ne o otázku, zda existují. Jistě souhlasím, je to zásadní otázka, kterou se musíme zabývat. Co se týče toho cíle 0,7%, já se domnívám, že eh, eh, důležitější je financování v oblasti změn klimatu. A když se díváte, je to cíl, který je starý čtyři roky a eh, některé země ho nikdy nedosáhly. A proč mě se zdá, že je to mnohem živoucí otázka v současnosti než debata o ODA. Ale nemůžeme říci, dobře, nejprve musíme dosáhnout cíle 0,7 a potom přemýšlet, eh, co dále, protože financování eh, otázek změn klimatu jsou tak zásadní otázkou a eh, mohou zničit mnohé, čehož jsme už dosáhli. Domnívám se, že financování v souvislosti se změnami klimatu musí být vždy otázkou, kterou budeme souběžně zvažovat. Není to otázka buď ne, a nebo, proto jsem zde uváděla kritéria integrace, rozvoje a financování v oblasti klimatu. To je zásadní. A Eh, víme, že to má vzačný dopad na národní rozpočty a proto jsem se ve své definici eh, v uvozovkách snažila povolit eh, dvojí započítávání pro určitou dobu. Je to určitý kompromis u těch Eh, kdyby nebyla finanční krize, tak by to bylo 0,7, ale když je tedy finanční krize, tak bych eh, dovolila to eh, dvojí započítávání po určitou dobu. Na jednu otázku jsem asi zapomněla, jinak by to bylo vše. Děkuji, myslím, že vaše odpovědi byly velice úplné a teď ještě dáme slovo panu Stefanu Agnevo. Doufám, že se vám to jméno moc neskomolil, prosím. Když tak to můžete Eh, opravit tu výslovnost, prosím. Merci, monsieur le président. Je m'appelle... Děkuji, pane předsedo, jmenuji se Stefan Aně. English. A budu pokračovat v angličtině. Velice vám děkuji za slovo, také děkujeme za pozvání k prezentaci vaší studie. Já bych úvodem chtěl říct, že je důležité, že budeme potřebovat více financí, abychom dosáhli eh, cílu eh, snížení dopadu změn eh, klimatu a je také třeba financovat z různých zdrojů, veřejných, soukromých, z inovačních zdrojů. A netýká se to jenom veřejných veřejných financí. Týká se to ODA a koncepce adicionality. A bylo jasné, že adicionalita znamená, že finance se budou poskytovat eh, prostřednictvím předem definovaného benchmarku. Ale co to je? A eh, je velice eh, obtížné tady dosáhnout konsensu ve zprávě Monterey, kterou jsme předložili, Eh, jasně rozlišujeme mezi financováním v oblasti klimatu a financováním pro další rozvojové účely. Když se podíváte na tuto zprávu z roku 2011, tak uvidíte, že financování v souvislosti s klimatem Eh, bylo eh, nad benchmarkem, který jsme definovali, to je eh, ODA v období 2007 a 2009. Co je ODA? Máme jasnou definici, je to poskytování finančních prostředků za určitých podmínek a je možné toho využít pro různé účely, pro oblast klimatu i pro jiné účely a neměli bychom hovořit o tom, zda dvojí započítávání je užitečné. Tady to je prostě financování pro eh, oblast klimatických změn. Důležité je, abychom eh, postupovali transparentně, co z prostředků ODA financujeme, ať je to ve prospěch eh, oblasti klimatu nebo zmírnění dopadů chudoby nebo pro posílení vzdělávání nebo zdravotnické péče, ale tak jasné to není. Je tu celá řada šedých zón a to také zasnělo. Je tu velice mnoho oblastí, které se překrývají proto je zásadní, abychom e, změnu klimatu zaintegrovali do e, oblast spolupráce a rozvoje. A jedním krokem tímto směrem jsme se již ubírali a to s předložením e, nového finančního výhledu a návrhu komise, protože to vytváří určitý benchmark pro financování v souvislosti s klimatem a v souvislosti s spoluprací. To je jenom důležité, abychom eh, zajistili odolné investice na jedné straně pro klima a na druhé straně zase pro rozvoj čisté eh, technologie, eh, například z oblasti eh, energetiky, ale platí to i pro jiná odvětví. Závěrem bych chtěl říci, že v praxi jsme uplatňovali určitou koncepci definování financování pro oblast klimatu jako celkové financování pro rozvoj v té zprávě Monterey. A to se projevilo již v této diskuzi. Zaměření je spíše na to, abychom nehovořili o detailech a dlouhodobé koncepci adicionality, by mělo být na otázku, eh, co můžeme učinit. A my diskutujeme o zdrojích a eh, eh, připomínky poslanců a jejich zájem také ukázali, že to je, e, oč jde, to, co musíme udělat a my e, počítáme s podporou Evropského parlamentu, abychom mobilizovali více zdrojů pro financování e, klimatu z veřejných i soukromých zdrojů. Děkuji vám. Merci au dernier interview. Děkuji poslednímu vystupujícímu a já využiju to vaši poslední větu k uzavření této diskuse. Zeptala jste se, zda můžeme spole, se můžete spolehnout na Evropský parlament. Samozřejmě na parlament se můžete spolehnout vždy. My jsme jako první poukázali na to, že Unie používá takový dvojí jazyk. Můžeme mít samozřejmě jedno e, účetnictví a dvojí jazyk a to, myslím, nejlépe odpovídá té současné situaci. Pokusili jsme se do této diskuse vnést trochu konzistence. Komise také byla trochu mezi dvěma ohni, protože eh, chceme, aby komise jasně oddělovala mezi penězi na eh, zmírňování a přizpůsobení se a na rozvoj. Já mám takový nepříjemný pocit, že eh, úplně neznáme ty částky, které budou realokovány. Zřejmě došlo k realokaci finančních prostředků jak ve členských státech, tak v Evropské unii a mě by docela zajímalo, kolik finančních prostředků takto bylo realokováno, těch finančních prostředků, které byly původně určeny na rozvojovou pomoc a které pak byly realokovány na takové eh, srovnatelné eh, účely tak jak je to definováno v mm, definicích OECD. Takže já myslím, že zdaleka ještě nejsme u konce té bolestné cesty. Ale to, co nás tady pobuřuje, je to, že mnoho členských států na to eh, kašle. Prostě se o tom mluví, psi štěkají, karavana jde dál, ale ta diskuse není u konce. Takže komise, určitě se na nás můžete spolehnout, pokud je eh, třeba na někoho pořádně zakřičet, tak myslím, že my jsme dostatečně jednotní, abychom křičeli podobně. Takže to byla taková závěrečná poznámka, tím končím tuto diskusi a budu pokračovat anglicky. Oznámím tedy další bod. Poslední bod na eh, dopoledním programu eh, je diskuse s panem Klausem Serencenem, generálním ředitelem generálního ředitelství ECHO. Pan Serencene, vy jste tady byl před necelým měsícem a informoval jste nás o humanitární krizi v Sýrii. Bohužel e, za poslední měsíc se ta situace rychle zhoršila. A e, někteří už ten ozbrojený konflikt označují jako otevřenou občanskou válku. Z zpráv z médií vyplývá, že je řada e, obětí na životech z civilistů, kteří byli chladnokrevně zmasakrováni. Chtěli bychom, abyste nám řekl, jaké e, akce provádějí dárci humanitární pomoci v reakci na tuto děsivou situaci a zároveň doufáme, že nám poskytnete poslední informace o řadě dalších krizí, kde ECHO působí přímo v terénu a pomáhá e, ohroženým obyvatelům. Také máme tu radost, že dnes je s námi pan George Okot Obo, který je ředitelem eh, Úřadu pro Afriku při UNHCR. Pan Okot Obo eh, pochází z Ugandy, eh, je původní profesí právník a už dlouho působí v UNHCR. Než převzal tuto funkci, tak byl ředitelem pro mezinárodní ochranu při UNHCR. Těšíme se, že nám eh, řeknete, co UNHCR dělá v terénu, aby zmírnila množství krizí na africkém kontinentu, například v Sáhelu, africkém rohu, dále v Sudánu a Jižním Sudánu. Pane Serencene, navrhuji, abyste začal s přehledem toho, jak EU reaguje na, současnou, eh, na současné krize, humanitární krize v Africe, včetně Sýrie a Jemenu. A pak eh, pan Okot Obo může doplnit informaci z pohledu UNHCR. Potom budeme mít diskusy. The floor for, let's say, eh, something between 10 and 15 minutes. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že jsem zase mezi vámi. Děkuji za pozvání. Asi je opravdu vhodné začít eh, se Syrií, protože o té se mluví každý den. Vy jste správně eh, citoval pana Vacuse, který je eh, zástupcem generálního tajemníka OSN pro mírové operace, který tu situaci popsal jako eh, už téměř eh, započatou občanskou válku. Eh, v oblasti humanitární pomoci samozřejmě sledujeme tuto situaci s velkým znepokojením. Víte, že když jsem tady byl minule, tak se mluvilo o velkém množství vnitřních vysídlenců, mluvilo se o tom, že mnoho žen a dětí bylo zastřeleno je, panuje tam nedostatek vody, léků, školy jsou zavřené, děti nechodí do školy eh, tak, jak by normálně měly. A to vedle těch eh, aktuálních problémů je i nepříjemná perspektiva z dlouhodobého hlediska, protože pokud mladí lidé nechodí rok, dva, tři do školy, tak eh, těžko říct, jak vlastně ta, ta jejich výchova bude pokračovat, jak se bude formovat jejich myšlení. Byli jsme velice eh, aktivní na tom humanitárním poli. Asi není nutné říkat, že to řešení eh, ovšem na humanitárním poli neleží. To je zcela jasné. Je třeba najít politická řešení, možná i něco víc. Já to tady nechci soudit, ale buďte si jistí, že při nejmenším na tom humanitárním poli jsme se snažili eh, spolupůsobit s různými dalšími subjekty. Právě jsem absolvoval snídaní s Jaké Killeberger, který eh, vlastně tam vedl politický bezpečnostní výbor a Eh, musím říci, že také eh, se snažíme spolupracovat s Mezinárodním Červeným křížem, který je takovým Rolls Roycem mezi eh, poskytovateli humanitární pomoci. A upřímně řečeno, opravdu ty obavy jsou velmi silné. Z hlediska bezpečnosti, z hlediska přístupu, zda tedy ICSI může tam nadále působit. A skutečně je tady eh, velký problém s tím přístupem. Eh, hrozí, že se třeba vyvolá nějaký incident, eh, který se potom rozšíří a bude mít vlastně i nějaké politické dopady. Takže z toho humanitárního hlediska máme velké obavy mohu vás informovat, že Radvan Učar, který je eh, místním koordinátorem pro OCHA, eh, má eh, vlastně odpovědnost za to, že i hovoří se syrskou vládou, protože syrská vláda je stále u moci a OCHA při OSN musí hovořit s nimi, protože oni mají ten prostor pod kontrolou. A asi si vzpomenete, že když jsme naposledy eh, měli humanitární forum v Ženevě o Syrii před třemi týdny, tak Syřané, a to se opakuje pořád dokola, 24 hodin předem přišli s ústupkem, eh, podepsali plán reakce, který se velice podobal plánu reakce, který zpracoval OCHA, ale který předtím Syřané odmítli podepsat. Byli jsme tedy plni nadějí, ale zároveň jsme nebyli naivní. Řekli jsme ano, děkujeme za to, že jste to podepsali, ale teď tady jde o provádění, o usnadnění vízového styku, o otevření eh, těch úřadů, které byly eh, naplánované, kdy k tomu dojde, eh, nesmíte narušovat dopravu do Sýrie. Byla tam prostě zmíněna celá řada podmínek a Očekávali jsme novinky v eh, této oblasti. Já jsem také tam učinila určitou vazbu mezi těmito podmínkami a našimi možnostmi posílit eh, tu pomoc. Nemá smysl předstírat, že můžeme něco uskutečnit, když tam nám jsou kladeny v celé zemi překážky, abychom vůbec mohli tu humanitární pomoc doručit. Máme takové smíšené zprávy. Je pravda, že bylo vydáno, eh, byla vydána víza. Vláda asi chce projevit dobrou vůlu, ale vlastně na jedné straně projevují dobrou vůli a na straně druhé útočí na obyvatelstvo. Takže ten obrázek je stále znepokojivý pravda je prostě taková, že musíme pracovat s tím, co máme k dispozici. Nemůžeme se vzdát, nemůžeme se prostě stáhnout a říci, už se nebudeme angažovat, protože eh, v té zemi jsou lidé, kteří čekají na naši pomoc. Ale je férové říci, že budeme muset najít jiné cesty, jak tlačit na vládu, jak eh, ji přimět, aby se zhostila své zodpovědnosti a musíme se ptát vlády, jak teď se chystá naplnit ten plán reakce, který byl podepsán. A eh, včera jsme diskutovali o tom, že by se znovu zvolalo to humanitární fórum pro Sýrii. Už se to plánovalo na polovinu července, možná to zorganizujeme ještě dříve, tak, aby se skutečně vytvořil nějaký minimální politický tlak a abychom přiměli vládu, aby reagovala. Samozřejmě eh, tady nejde jen eh, o čísla. Eh, v ECHO už jsme využili naši operativní rezervu 10 milionů, potom dalších 10 milionů. Já jsem diskutoval s generálním ředitelstvím pro rozpočet, který by se mohl obrátit na vás a radu jako rozpočtový orgán, zda by nebylo možné uvolnit ještě nějaké další prostředky z rezervy pro nelhavé případy. Musíme být připraveni. Ten příliv se, peněz se nesmí zastavit, i když čelíme potížím, ale na straně druhé potřebujeme nějaké ujištění, že skutečně přímo v terénu pak budeme moci tu pomoc poskytnout, jinak by to nemělo žádný smysl. Takže oni vědí, že ty peníze eh, jsou k dispozici, určitě všichni by chtěli tu podporu poskytnout, ale je tady i určitě nějaká povinnost, aby byl zajištěn vůbec přístup na jejich straně. Měl jsem i eh, kontakty s mm, červeným půlměsícem v Syrii, doktor Atar, možná někteří z vás ho znáte nebo byli jste s ním v kontaktu. On eh, odvádí velice složitou práci, snaží se uh, Eh, nějak pohybovat mezi vládou a opozicí i ze zeměpisného hlediska. Hodně jeho lidí skutečně nasazuje vlastní krk, působí ve velice nebezpečných podmínkách a někteří eh, skutečně přinesli i tu nejvyšší oběť. A dnes ráno Jakob Kellenberger mi potvrdil, že mu důvěřují a že skutečně by chtěli, aby ten červený půlměsíc ještě eh, víc vlastně eh, byl aktivní a doufají, že Evropa poskytne nějaké další financování. Taková je tedy situace, 20 milionů prozatím, pokud k tomu přidáme ještě to, k čemu se zavázaly členské státy a co se ještě plánuje, e, tak je to zhruba 32 milionů za Evropu. Pak tady jsou ještě nějaké peníze z rozvojového rozpočtu 23 milionů a potom po dohodě s generálním ředitelstvím pro rozpočet bych se na vás obrátil, abyste byli připraveni třeba uvolnit ještě další peníze a pak eh, uvidíme, jak to půjde, ale je třeba skutečně na to zatlačit a mm, stojí zatím celé humanitární společenství. Jemen je dalším eskalujícím problémem. Je trošku eh, mimo povědomí, protože existují další krize, Syrie, Mali a další protože Jemen vlastně zmizel z našich obrazovek částečně a tam trpí jeden milion dětí velmi akutní podvýživou a víte, co může nastat, poškození mozku a jsou to nevratné škody, tedy není možné tu situaci změnit a celá generace bude trpět a 10 milionů žije v potravinové nejistotě. My jsme tam alokovali prostředky a máme tam určité možnosti přístupu. A dokonce si myslím, že stále těžíme z dobré vůle, která vznikla na základě návštěvy Antonia Gutierreze, vašeho ředitele a paní komisařky Georgie v roce 2011. Oni se na to pamatují a někteří lidé jsou otevření a jsou připraveni přijmout potřebnou pomoc. Ale já jsem také zahrnul další požadavek, který by zajistil, že budeme schopni přežít až do konce roku, protože jde o to eh, uchovat si otevřené přístupové cesty a tu naši reakci nějakým způsobem být schopni načasovat. Několik slov k Sudánu a Jižnímu Sudánu. Je mi velmi líto, že vám musím sdělovat tyto špatné zprávy, protože jsem obvykle optimista, ale skutečně to vypadá velmi chmurně. Když se podíváme na celkový obrázek situace, měli jsme určitou naději, že Sudán a Jižní Sudán na konci roku dospějí k dohodě o příjmech z ropy. Já nevím, kdo si pod sebou podřezal větev, ale prostě se to nepovedlo a upřímně za to došlo k chybám na obou stranách. My jsme jim to jasně řekli. Ale problém je, že 90% rozpočtu Jižního Sudánu závisí na příjmech z ropy. A uprostřed této situace eh, chtějí eh, proměnit eh, gerilové bojovníky v úředníky státní zprávy, kteří nedostávají ani plat. A je tu skutečně výhled na selhávající stát, pokud takovým již není. A to samozřejmě vyvolává také humanitární katastrofy. A na severu je vláda, která skutečně nedodržuje běžné humanitární zásady a snaží se o opětovné znárodnění humanitární práce a i naši přátelé z Červeného kříže mají velké problémy a je tu příliv uprchlíků, lidí, kteří nezískali své doklady totožnosti, kteří jsou zatlačováni do Jižního Sudánu a potom se dostávají do přístavu Džuba na řece, jsou v uprchlických táborech a některé z těch táborů jsou právě ve vaší kompetenci, Georgi ty počty narůstají a dnes je období dešťů. Takže je skutečně těžké tam dopravit zboží. Ale dobrou zprávou je, že se nám podařilo tam být dostatečně včas s, před, se, s předběžnými zásilkami, takže tam máme zásoby a to vycházelo z údajů a počtů, které jsme předpokládali před několika měsíci. Takže to není úplně dostatečné. A s tím právě zápolíme v současnosti. I v této oblasti bude předána žádost, bude předána parlamentu a radě o navýšení pomoci. K Sahelu. Paní Strifle, vy jste tam byla včera. Byli jste svědky toho, že situace související s hladem je důrazně řešena komisí a řadou dárců. Nechci se tady chválit, ale jsem přesvědčen, že v oblasti Sahelu jsme byli o něco aktivnější a snažili jsme se být eh, více zaměřený na prevenci než v rohu Afriky. V rohu Afriky to má několik důvodů, ale tady jsme se snažili udělat maximum. A máme velmi úzký dialog s DG pro rozvoj, kde jsou dopředu alokovány prostředky a současně jsme spustili, spustili iniciativu Ažír Sahel, působit v Sahelu a chceme vytvořit dostatečnou míru odolnosti v těch místních komunitách, pokud ty konflikty budou přetrvávat. Takže tady mám naději, ale zdrojem beznaděje je zhoršování obecné politické situace, protože jsme si mysleli, že lidé budou rozumnější, dojde ke kombinaci rozvoje a humanitární pomoci a zajistí se postup ku předu jednotlivých eh, komunit. Díky tomu, že se jim poskytne lepší eh, sociální síť, eh, lepší zdravotní péče a o něco lepší vzdělání, ale tyto všechny snahy vlastně v současné době jsou k ničemu. A situace v Mali a v sousedních zemích je velmi složitá a jediným světelkem naděje je, že Valery Amos jmenovala velmi kompetentního humanitárního koordinátora pro Sahel a on se snaží najít cesty, jak získat lidi, kteří mají důvěru jednotlivých politických stran na severu, aby byli schopni zajistit přístup pro pro nás, ale to bude trvat určitou dobu. A s vaší pomocí jsme získali zdroje financí. Není to jenom ekonomická otázka, ale ve skutečnosti se to týká toho, jak řešit tyto katastrofy ve velmi nebezpečné a složité situaci. Je to Sahel, ale ta nestabilita zasahuje až západní Nigérii. Víte, že došlo k několika epizodám. Podrobnosti tady nebudu rozebírat. K rohu Afriky. Opět máme méně zpráv. Znáte, znáte iniciativu Share, sdílet. Je to stejná podobná akce, jako je Ažír Sahel, tedy kombinovat humanitární pomoc s výstupní strategií, která umožní v těch oblastech, kde je poměrný klid a kde máme přístup, tedy abychom mohli vytvořit dlouhodobější naději. A to se děje ve spolupráci s mezinárodními dárci, zejména s Američany, kteří jsou velmi aktivní. A to tak, že my jsme souhlasili s tím, že jejich úředníci se tím budou zabývat a my se soustředujeme více na Sahel, ale vlastně ujišťujeme se vzájemně, že se finančně také podporujeme v těch oblastech. A s tím, že dojde k, ke společné strategii na základě odolnosti, která by měla být také přítomná v Sahelu. Takže mohl bych pokračovat eh, nekonečně dlouho, ale tady to ukončím. Děkuji. My to již víme, že dokážete mluvit dlouho. A nyní dám slovo panu Okot Obovi na 10 minut, protože bude tu ještě řada otázek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A chci také poděkovat váženým poslancům a poslankyním, že nás pozvali. Pan Sorensen mi ulehčil práci, protože k těm třem otázkám, o které jsem se chtěl podělit, Sudán, roh Afriky a Mali, tak eh, tam skutečně zaznělo to základní, co vytváří tu dramatickou situaci a možná bychom měli poskytnout více času na vaše otázky, ale pokud je o roh Afriky, dovolte mi doplnit, že v této oblasti, kde je 9 států a 180 milionů obyvatel. To je oblast, kde nejvyhrocenější krize, včetně uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, tedy dochází. A uvedu jeden příklad, který je nejpalčivější. Somália, Somálsko 200 tisíc Somálců bylo v regionu přemístěno za 12 měsíců. V posledních čtyřech měsících jich bylo 25 tisíc. 1,4 milionu lidí ze 7 milionů obyvatel celkem, tedy 1,4 milionu bylo vnitřně přemístěno a dochází tu ke směsi veškerých negativních faktorů, sucho, konflikty a ohrožení regionální i mezinárodní bezpečnosti terorismem. A také je zde velmi dlouhodobé uprchlické přemístování. V Keni žije půl milionu Somálců v uprchlickém táboru a jsou tam uprchlíci, jejichž rodiče se již v tom táboře narodili, tedy jaká je jejich budoucnost. A nyní bych eh, zakončil určitým poselstvím. Chci také zmínit Sudán a zejména Jižní Sudán. Pane předsedo, když si představíme, že v tomto sále dnes je nás asi 50, když si představíme, že bychom zde měli 50 přemístěných dětí z oblasti Modrého Nilu do oblasti Jižního Nilu, tak vlastně těch 50 dětí by bylo mrtvých do konce našeho jednání. Tak vypadá situace dnes v Jižním Sudánu. My jsme slyšeli od pana Sorensena, že ty boje, které probíhají mezi oběma Sudány, mají za následek 50 tisíc uprchlíků z těchto dvou oblastí do Etiopie a dokonce ještě větší. Dnes už těch uprchlíků je 140 tisíc z Jižního Sudánu. Za posledních deset dní 50 tisíc lidí za posledních deset dní uprchlo. Část uprchla do, na sever, část do oblasti Korufu. A jsou vystaveni samozřejmě chorobám choleře, příušnicím a podobně. Tam také začalo období dešťů a situace, které se chci dotknout, je to, o čem hovořil pan Sorensen. Situace v Mali. Opět ta čísla jsou velmi znepokojivá, protože v období od začátku roku téměř 200 tisíc malíců bylo přemístěno do Mauretánie, Nigeru, do Burkiny a do Alžírska. A přišlo do všech těchto míst období dešťů a uprchlíci mají jako ukryt pouze stany a v Nigeru došlo k odplavení těch stanů, stanových přístřežků a příslušné země vlastně jsou schopny poskytnout pouze tu nejzákladnější pomoc. Mohl bych skutečně změnit podrobnosti, ale závěrem má výzva je, pane předsedo, ve všech těchto operacích jde o životy, o lidské životy. Odolnost je důležitá, ale od, od dneška do zítřka, od, za 30 minut v řadě těchto míst a v Jižním Sudánu ta situace je nejvyhrocenější. Lidé dělají maximum a Sorensen a jeho tým nám pomáhají. Je, je třeba skutečně zpřístupnit zdroje a udržet ty lidi při životě. A druhá věc, pane předsedo, skrze vás chci poděkovat každému, kdo je zde a všem vašim zemím, protože tyto země nás podporují, pomáhají nám pomoci lidem, aby zůstali při životě. Takže také předejte toto poděkování z naší strany. Naděje a přijetosti mají, musí být poskytnuty 1,5 milionům osob, které jsou v této situaci, kterou jsem právě popsal. A řada z nich jsou mladí, jsou to mladí muži a jsou v tomto prostředí, které v jejich okolí se pohybují milice Al-Shabaab a hnutí Ansardin. A to jsou organizace, které ohrožují nejen jejich sousedství, ale které jsou nebezpečné celosvětově. 27 občanů vašich zemí jsou zadržováni jako rukojmí v Magribu. A pokud eh, nedáme jiné možnosti těmto mladým mužům, tak se stanou tedy skutečně určitou zálohou pro tyto milice. A možná trošku politické vyjádření, humanitární pomoc eh, nám pomůže, ale jenom do určité míry a je třeba skutečně vytvořit dynamiku i v dalších oblastech. Je, je třeba využít pákového efektu a zajistit, aby sociálně-ekonomické podmínky jsou takové, aby ten region mohl překonat problémy. Děkuji mnohokrát po těchto eh, dvou velmi dojemných vystoupeních vás chci vyzvat k otázkám a první má slovo Veronik. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat panu Serencenovi a samozřejmě panu Okot Obomu taky, ale pane Sorencené, my známe kvalitu a význam toho, co dělá ECHO v parlamentu a my jsme hrdí na vaše generální ředitelství. Ale a pokud mohu takto pokračovat a vaše výzvy budou vyslyšeny. Nicméně u všeho, co jste nám zde předestřel, hlavní obtíž je rozpor mezi politickými otázkami a otázkami obranými a rozvojovými a čistě humanitárním obsahem. To vše musí jít ruku v ruce a vy jste zmínil tyto země a vlastně to konečné řešení musí být politické, ale do té doby lidé nesmí umírat. Takže to má dva aspekty, které dle mého mínění jsou velmi důležité. To je humanitární dostupnost, to je zásadní problém, vy jste zmínil Mali, Somálsko, můžeme říct také oblast Kordovanu a Modrého Nilu. To je prostě, to jsou místa, kde máte potíže se dostat, kam se humanitární pomoc nedostane. A o Syrii ani nemluvme. S výjimkou eh, červeného půlměsíce, tam se také nedaří proniknout. Tedy efektivita a přístup. K tomu se ještě vrátím. Pokud jde o Syrii, pane Sorensene, vy nám říkáte, ano, vydali jsme tolik a tolik milionů, my známe Syřany. Já je znám dobře, někteří je také znají. Říkají ano, a pak se začne objevovat eh, překážky a stále se to vleče. Takže pokud tam nasadíte ještě více finančních prostředků, jaké jsou konkrétní výsledky? Co to přineslo? nedojde k tomu skutečně eh, objem peněz, které k ničemu nebudou, protože se to pořád povleče a protože to Syřani nebudou chtít. To je první věc. Nebudu hovořit o všem, ale k Sudánu a k Jižnímu Sudánu. Tam taky víme, že je to politická otázka. Došlo k usnesení Rady bezpečnosti, tři měsíce na splnění celé řady otázek Budeme čekat tři měsíce a uvidíme, co bude v srpnu. Ale v zásadě jde o rozdělení zdrojů a všech dalších návazných problémů, které jsou neřešeny mezi Severním a Jižním Sudánem. Ale mezi tím je pravdou, že třeba tam dostat pomoc. A u Blue Nile a Kordovanu vy hovoříte o uprchlících, ale vy neumí, ne, nehovoříte o přístupu humanitární pomoci. A u Jižního Sudánu je to pravda velká korupce, bohužel, v této zemi a problémy s přístupem, protože tam není žádná infrastruktura a v, v období dešťů, kromě helikopter, tak nevím, jak tam dostanete humanitární pomoc. Ale můžeme se domnívat, že humanitární pomoc, kterou bychom tam mohli dostat, bude eh, vydána a bude to předáno přímo, ale v těch ostatních případech máme velkou nejistotu. Takže u efektivity pomoci a přístupu do těch míst, tam bych uvítala více informací, ale ještě jednou máte veškerou naši podporu. Děkuji, Veronik. A nyní pan Fisas. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Samozřejmě jste se tady dotkli eh, velice zajímavých eh, témat. Já mám několik otázek, které se týkají oblasti Sáhelu především současné situace v Mali. Přednedávném eh, kolega eh, ze skupiny Zelených zde mm, měl vlastně jako hosty skupinu, eh, která hlásá nezávislost a savatu. A on nám říkal o složité situaci v této oblasti kde dochází k bojům mezi tímto, řekněme, islámským hnutím, eh, ale eh, není tolik náboženského charakteru, s hnutími, která jsou eh, mnohem fundamentalističtější. A právě v této oblasti hrozí veliké riziko destabilizace nejen této země, ale také třeba Nigeru, což je země, která předsedala Eh, nebo kde jsem vlastně předsedal Evropské pozorovatelské delegaci při volbách v loňském roce za EU. Eh, e A můžu říci, že tady je opravdu veliké riziko, že to bude takový soud se střelným prachem. Nezapomínejme také, že tady je třeba se zamyslet nad tím, jaká přejmout opatření pro celou tuto oblast. A pak bych chtěla ještě připomenout, že tady je ještě otázka západní Sahary, na kterou se někdy zapomíná v, této, v této oblasti eh, také se poskytovala humanitární pomoc. Španělsko bylo největším poskytovatelem, ale vzhledem k tomu, v jaké situaci Španělsko je, ten objem pomoci prudce poklesl a já mám pocit, že tato oblast bohužel teď někdy je trochu opomíjena v mnoha diskusích. Děkuji. Merci. Eh, Děkuji. Eh, paní Štrifler je naší eh, stálou zpravodajku pro humanitární otázky, takže já jí dám slovo, aby reagovala. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě vše, co tady zaznělo, je bohužel pravda. Je pravda, že jsem před časem byla v Sahelu, zvláště v Čadu, kde jsem skutečně viděla strašlivé věci, eh, podvýživu dětí, především dětí protože ty matky jsou let kdy také podvyživené, ale možná bych navázala na eh, takový politický aspekt. Dnes, když eh, tady hovořím a hovoří se o eh, oteplování planety, o tom, jaký to má vliv na rozvojové země, tak mám spíš pocit, když o tomhle tématu mluvím, že jsem trochu osamocena v tom, protože lidé si neuvědomují závažnost situace. O tom jsem stále více přesvědčena. Pokud jde o nedodržování eh, toho cíle 0,7 v členských státech, to je skandální. Ano, krize sice je v Evropě, ale já mám pocit, že ta krize je často jenom taková výmluva, a bylo tady, bylo tady zmíněno Německo, ale týká se to i Francie a dalších zemí, které neplní své závazky. A myslím si, že nejsme dostatečně agresivní, to možná není to pravé slovo, ale měli bychom skutečně více upozorňovat na ty, kteří neplní své povinnosti, eh, více mluvit o tom, jak ta situace ve skutečnosti vypadá. Pokud jde o politickou odvahu, ano, mám pocit, že tady skutečně chybí politická odvaha, bohužel, protože navíc eh, byl eh, proveden výzkum veřejného mínění. Paní Georgieva o tom včera mluvila a ukazuje se, že humanitární pomoc v očích eh, občanů je pojem, který je pro ně důležitý a 90 Evropanů jsou pro humanitární činnost. Ještě před časem to bylo pouze 68 a myslím tedy, že naši politici a my samotní bychom měli být odvážnější a přijímat potřebná opatření. Možná evropští komisaři, pan Píbalks a paní Georgieva, kteří dobře spolupracují, tak by možná mohli o tom hovořit i s dalšími evropskými komisaři, například s těmi, kteří mají na starost zemědělství, finance a další témata. Dokud se nenajde ta politická odvaha, dokud nepřijmeme vhodná opatření pro boj s klimatickými změnami, tak e, můžeme dávat pořád víc a víc, nikdy se to nevy, nevyřeší a myslím, že to e, oteplování planety je stále závažnější. Určitě je možné učinit mnohem víc, ale je na čase, abychom my jako výbor pro rozvoj byli eh, náročnější a agresivnější vůči ostatním, protože stále jsme eh, tak nějak poslední v řadě ti nejméně důležití, protože prostě Afrika je daleko, eh, oteplování planety my tady tolik nevnímáme a měli bychom tedy být trošku agresivnější. A pokud jde o tu humanitární situaci v Syrii, souhlasím plně s tím, co říkala paní Degheiser. Asi by bylo třeba eh, zjistit, co se tam dá dělat, ještě než se uvolní více peněz a možná definovat i určité podmínky. A pokud jde o včerejší eh, jednání, bylo to skutečně velice zajímavé. Hodně se hovořilo právě o té odolnosti. Já jsem teď konečně pochopila, co to přesně znamená, protože to není úplně jasné, ale bohužel ten výraz eh, odolnost, eh, to se často týká právě rozvojových zemí, které nejvíce trpí takže asi tady jsem nepřinesla nějaké velké objasnění, ale myslím, že teď je skutečně třeba eh, postavit se k věci správně, najít více politické odvahy a rozvoj výbor by se do toho měl více zapojit. Děkuji vám. Děkuji. Asi jste chtěla říci, že musíme tady zapřáhnout eh, vola před povoz. Nyní paní Tchelo Kaurus položí poslední otázku a potom bych poprosil naše dva hosty, aby reagovali. Well, I have a more general Já mám spíše obecnou otázku. Co se týče vytvoření eh, task force pro humanitární pomoc, abychom mohli eh, zasahovat účněji v případě eh, v naléhavých případech a v případě krizí. Merci, je ne sais pas comment vous allez... Děkuji, nevím, jak se ten úkol rozdělíte. Navrhuji, aby začal pan Serensen, pokud se tak dohodnete, prosím. No, normalement, nous avons à peu près la même... Ne, normálně máme stejný přístup, i když se občas navzájem kritizujeme, protože je určitě dobré vést dialog mezi lidmi, kteří působí v humanitární oblasti. Jenom několik slov, abych odpověděl na otázku Veronik de Kaiser a také na připomínku paní Strifler protože já bych nepožadovala více finančních prostředků, kdybych si nebyl jist, že se s nimi řádně nakládá. Když se podíváme na těch 10 milionů, které byly již přiděleny eh, Sýrii a těch 10 eh, doplňujících, které jsem vzal z operační rezervy, tak eh, s tím eh, připraveným eh, tokem eh, budou tyto prostředky k dispozici v září, některé v září, některé v říjnu, některé už v polovině srpnu. Pokud se mi podaří zachovat stejný tok prostředků, tak potom můžeme požadovat trochu více, pokud bude ten přístup složitý a to se může stát potom vydrží tyto prostředky další dobu. Upřímně za to já nepředpokládám, že se budu muset vracet do eh, parlamentu a požadovat každé eh, doplnění prostředků eh, před koncem roku. Já se postarám, abychom se vypořádali s každou eventualitou a s radostí dám k dispozici vašemu výboru informace o tom, kdo zde působí. My to samozřejmě sledujeme velice op patrně aby nedošlo k zneužívání prostředků, aby nebyly vynakládány pro jiné účely nebo zájmy. E, to je e, velice striktní podmínka, e, takže to je známo, proto to trvalo určitou dobu a ICIC mě dává určité ujištění, že tam fungují kontrolní systémy, které zajišťují, že je z prostředky správně nakládáno. Je to eh, Mercy Aid Action contre la Femme, různé aktivity. My bychom chtěli mít eh, více, ale to je to, co vláda zahájila. Co se týče Jižního Súdánu celková úroveň, kterou jsme rozpočtovali na tento rok 2012, neodpovídá celkové úrovni, kterou eh, jsme eh, vynaložili v roce 2011, protože v okamžiku plánování rozpočtu jsme očekávali, že dojde ke zlepšení situace. My se snažíme tedy to navýšit na úroveň, která Eh, nás dostane na úroveň loňského roku a to je eh, ovšem dáno tím, že se situace eh, zhoršuje a že ty prostředky úplně nepřicházejí. A my věříme, že můžeme udělat celou řadu věcí, co se týče zajištění přístřeší, hygienických prostředků, z vlastních prostředků ale já eh, vám s radostí poskytnu podrobnější údaje ke všem těmto různým aspektům. Dále otázka paní Theo Laus, která se týká eh, Task Force pro eh, tu humanitární pomoc. Tady se mnohé připravuje. Já jsem uvnitř agentury ECO vytvořil specifický mechanismus pro eh, eh, vyhledávání, když se tu objeví nějaká zvláštní eh, krize jako zemětřesení na Haiti nebo záplavy v Pakistánu. Jsou to příslušníci z různých jednotek a to již funguje. A jak víte, právě nyní se připravuje tedy ta nová legislativa mechanismu civilní obraty a je, obrany je propojena s humanitární pomocí a má posílit kapacitu eh, eh, evropské eh, civilní obrany v budoucnu a to bylo využito při pomoci obětem zemětřesení v Turecku, také při evakuaci z Libie. Je to eh, Týká se to také pomoci v oblasti Středozemního moře a v Řecku. A IS eh, také to sleduje, ale nedělají to tež, to, co děláme my, mají humanitární mandát, ale chtějí zajistit, aby diplomaté, které má tato služba k dispozici, eh, byli schopni eh, řešit tyto úkoly, protože eh, to je politická otázka, za to já nejsem eh, odpovědný. To jsou tedy tři takové eh, kapacity eh, vyhledávání oblasti, kde je potřebná pomoc. A také v souvislosti s solidaritou to je určitá cesta, jak eh, zahájit eh, úsilí, když dojde k eh, nějaké katastrofě, zejména tedy z sil Evropské unie, ale i mimo. Žorži, máte slovo. Děkuji. Klausi, děkuji, pane předsedo. Myslím, že mohu hovořit opravdu stručně. Otázka přístupu je opravdu nesmírně důležitá. Chtěl bych v prvé řadě říci, že v takovéto situaci, v níž eh, eh, se nachází africký region, jak jsme ho popsali, je fyzický přístup určitou výzvou. A eh, to také zahrnuje přístup do severní části Mali, dále do středního a, a jižní části Somálska a potom střed a sever, kde nemáme přístup pro 10 tisíc osob v bez, z bezpečnostních důvodů. Ale pane předsedo, pokud dovolíte, chtěl bych hovořit o třech formách přístupu. První je operační přístup, kdy eh, otázka bezpečnosti není překážkou, ale na horním Nilu a, a také v celé řadě dalších e, e, místech v Burkině Faso nemůžeme zajistit přístup v důsledku operačních podmínek a dež, e, dešťového období a potom přístup pro služby pro záchranu života Tady jde o tři nejdůležitější otázky. Za prvé eh, potraviny, eh, jak již pan Sorensen říkal, eh, tato pomoc se opírala o původní čísla a ty byly více než dvojnásobeny. ale za druhé voda, zejména Niger, Burkina Faso a Modrý Nil. To těch se dotýká tato otázka. Máme eh, pět tisíc dolarů eh, na eh, každé zajištění vody a poslední formální přístup, protože potřebujeme zrychlit možnost přístupu k finančním prostředkům a to je, jak jste se ptali na efektivitu poskytování pomoci. Když se podíváme na ty imperativy pro eh, situaci uprchlíků z Mali. Týká se to těch zemí, o kterých jsem hovořil. Mauretánie, Niger, Burkina Faso a také Alžírsko. Ale Alžírsko vynechme, protože eh, vláda převzala plnou odpovědnost za uprchlíky, takže eh, ty 153 milionů dolarů potřebujeme, eh, abychom splnili ty nutné požadavky, ale ke konci roku budeme potřebovat jakožto agentura 50 milionů dolarů. Nám eh, eh, k, k 15. září dojdou prostředky, pokud žádné nedostaneme a pro jednotlivce eh, na jihu Súdánu představují požadky 176 milionů dolarů a eh, naše příjmy k dnešku představují asi 60 milionů dolarů eh, mezi současností a Mezi tím kritickým dešťovým obdobím budeme potřebovat asi 42 milionů dolarů. A již velmi mnoho z toho vyčerpal operační eh, přístup. Eh, velmi mnoho využíváme leteckou cestu, eh, protože to jinak není možné. Takže každá pomoc, kterou získáme od pana Sorensona, od jinut nám umožňuje zajistit tento přístup. Děkuji mnohokrát jménem všech kolegů. Bych chtěl poděkovat oběma těmto mužům, kteří evidentně jsou nadšeni pro to, co dělají. A to platí i pro nás. A druhá poznámka pro ty, kteří už dávají najevo únavu, mohu vás uklidnit, budete mít tři hodiny, abyste nabrali sil a vraťte se sem prosím v 15 hodin, kdy eh, zase s ve všech sil se budete eh, podílet na tomto úkolu. A teď eh, tady po těch nesmyslech bych chtěl oficiálně ukončit diskusi a popřát vám dobrou chuť. Excellent.